V tomto procesu jsme spoléhali na humanitární pomoc a na humanitární pracovníky. Já chci vyjádřit vděčnost těm, kteří riskovali své životy, aby pomohli hajťanům. Také podporujeme komisaře Pibalgze a snažíme se pomoc navázat na obnovu. 9 prostředky z rozvojového programu budou koordinovány s humanitární pomocí. A takto chci zdůraznit, že jsme se zabývali situací na Haiti globálně, aby bylo možné pomoci lidem bezprostředně a abychom také postavili základy dlouhodobé obnovy. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař Píbal. Paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, snažíme se splnit naše závazky v oblasti obnovy. My jsme již přislíbili 600 milionů euro z 1,2 miliardy, které byly předmětem finančních závazků a z toho 330 milionů, tedy Evropská unie, již poskytla společenství i členské státy v rámci závazku Evropské unie. My jsme původně vyhlásili 400 milionů euro, ale měli jsme za to, že třeba to navýšit na 522 milionů euro. A z tohoto slibu jsme již 327 milionů euro poskytli průběžné programy jsou upravovány, aby odpovídaly změněným prioritám a snažíme se také příslušné finanční částky navýšit. Byly vytvořeny i nové programy, abychom čili novým potřebám. Vyplácení souvisící s těmito přísliby dosáhlo 74 milionů euro v roce 2010. Jsem přesvědčen, že když posoudíme situaci na Haiti, Dosáhli jsme dobrých výsledků. Je třeba si uvědomit, že situace byla nesmírně obtížná před zemětřesením a stala se velkou výzvou po zemětřesení a je ještě složitější tedy později díky hurikánu Tomáš a díky epidemii cholery. Pracovníci humanitární často působili ve velmi obtížných eh, podmínkách. A je třeba mít také na paměti, že v první řadě středně a dlouhodobá pomoc při obnově je realizována v rozpětí 3 až 5 let a platby jsou rozloženy po délku těchto programů. V roce 2010 jsme se v zásadě věnovali zahájení přípravy projektů, včetně veškerých technických studií a konkrétnější aktivity budou probíhat zejména v roce 2011, kdy jsme přesvědčeni, že platby se zdvojnásobí na 150 milionů euro během tohoto roku. Rozvojová pomoc EU se soustředila na prvním místě na poskytnutí nezbytných funkcí státní zprávy. To napomáhá poskytování základních funkcí státu, řídě, řízení školského systému, zdravotního systému, policie a také schopnost mít pracovníky ve veřejném sektoru. Druhá priorita byla obnova strategické infrastruktury a silnic. Za třetí posílit eh, civilní ochranu a příslušné mechanismy a struktury. Máme cíl vybudovat silnější Haiti po zemětřesení. A je evidentní, že potřebujeme silnou haitskou vládu, která se bude soustředovat na své vlastní priority. Proto sledujeme priority, které nám předává haitská administrativa. Chceme posílit státní zprávu, chceme se soustředit na rozpočtovou pomoc, protože vláda má velmi omezené příjmy a chceme investovat do infrastruktury, zejména do silniční sítě. Tam, kde jsme se mohli ponaučit, tak se nám podařilo lépe koordinovat eh, pomoc, posílit spolupráci mezi komisí a členskými státy. A nyní dokončujeme společný program pomoci s členskými státy. Máme dobré zkušenosti ve spolupráci s našimi partnery v Komisi pro obnovu Haiti. A jsem přesvědčen, že naše přání je skutečně zajistit demokratický rozvoj na Haiti, protože to je předpoklad pro zajištění, že Evropská unie a celé mezinárodní společenství bude úspěšné. Vážné poslanky, vážení poslanci, chci říci, že je evidentní, že se učíme z vlastních zkušeností a můžeme působit lépe. Ale naplňujeme naše sliby a jsem přesvědčen, že situace je, je někdy jednostranně popisována ale skutečně se snažíme situaci zlepšovat a věříme, že v roce 2001 dojde k významným změnám v terénu za předpokladu, že politická stabilita na Haiti nastane, protože to skutečně narušuje naši snahu při obnově Haiti. Děkuji mnohokrát. Grazie, komisáři, ora. Eh, děkuji, pane komisaři. A nyní bude hovořit Eh, řečníci jménem politických skupin. A všechny prosím, aby dodrželi řečnickou dobu, protože rozprava dnes večer bude dlouhá. Začneme nejdřív eh, skupinou EPP. Pan Strifler má slovo na dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, jeden rok po zemětřesení Haiti je stále v naléhavé situaci. Obnova horko těžko začala. Je nutné mm, konstatovat, že je tady absence politických rozhodnutí a nedostatek průvodních opatření mezinárodního společenství. Bez rozhodnutí hajských úřadů, zvláště vyvlastnění a také odklizení milionů tun eh, zeminy tato situace nebude vyřešena. Chtěla bych eh, jak si vypíchnout vše, co bylo učiněno humanitárními organizacemi, díky tomu miliony lidských životů bylo zachráněno. Humanitární organizace ovšem nemohou nahrazovat hajský stát a proto Evropská unie musí učinit vše, co je v její moci, aby podpořila legitimní, volební, transparentní proces tak, aby zajistila stabilitu a politickou vůli, která je nutná pro obnovu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 zcela nezbytně nutné podporovat haitské orgány při organizování svých institucí, při zajišťování vyvážené situace na všech úrovních, tak, aby demokracie byla plně operativní během tohoto procesu obnovy. Navíc je nutné, aby Evropská komise jako člen dočasné komise pro obnovu Haiti a z hlediska finančních příspěvků, aby zasáhla a podpořila mandát této prozatímní legislativní komise. Po zemětřesení mezinárodní společenství se rozhodlo obnovit Haiti jiným způsobem, vyhnout se chybám z minulosti. Je na čase, abychom se pustili do řešení zásadních příčin chudoby na Haiti. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní za skupinu socialistů a demokratů bude hovořit paní Kretu minutu 30. Paní komisařko, jeden rok po tragédii na Haiti, tak jak jste řekla, bilance obnovy eh, zdaleka nenaplňuje očekávání obyvatelstva a je vzdáleno také mm, požadavkům mezinárodního společenství. Situace je na mrtvém eh, bodě. Země trpí epidemií cholerou a hovoří se o tom, že příčinou jsou modré přilby OSN. Země prožívá také vážnou politickou krizi. Myslím si, že bychom měli jednat eh, v budoucím období na Haiti, jinak naše úsilí, které je vyvíjeno, bude spochybněno. Čekáme výsledky vyšetřování příčin cholery a mezi tím je nutné sklidnit populaci, která se stává agresivní vůči vojákům OSN. 7. února se bude konat se budou konat volby. A v tomto smyslu bychom měli udělat vše, co je nutné pro to, abychom napomohli obnově eh, této země. 10 miliard amerických dolarů bylo přislíbeno na konferenci v New Yorku. Pouze 1,2 miliardy byly zatím převedeny a úsilí Evropské unie zatím představuje nejvyšší díl této pomoci. Proto, abychom pomohli milionům hajťanů, kteří žijí v táborech, kde dochází k sexuálnímu násilí, k sexuálnímu zneužívání, této populaci musíme poskytnout pomoc tak, aby Haiti se stalo státem, který může opět být obnoven. Děkuji mnohokrát. Za ALDE bude hovořit eh, pan Gerenc. Dvě minuty. Paní předsedkyně, kvalita našich dvou komisařů mi umožňuje omezit se na dvě připomínky. Za prvé, rok po zemětřesení Haiti opět zůstává staveništěm a místem, kde je zbořeniště. Víte, že země bojuje proti vážným potížím. Dále víme, že vedle civilních obětí zemětřesení postihlo také e, centrum tohoto státu. K tomu se připojují strukturální potíže, zvláště nedostatek z hlediska zprávy věcí. A to je velká výzva všech, kteří jsou v tomto terénu. Kdo především je zodpovědný za tuto situaci? I když jsou zde jaksi okolnosti, které nám umožňují některé věci pochopit. E, zodpovědným aktérem je především haitský stát. Samozřejmě, že nikdo nechce, aby tento stát přešel pod zodpovědnost jiných orgánů. Evropská unie se snažila v této oblasti napomáhat. Nejenom EU učinila různá prohlášení, ale také je realizovala. Očekáváme v budoucnosti od Evropské unie, že bude i nadále pokračovat v tomto závazku pomoci, ale především, že pomůže haitskému státu dostat se z neschopnosti řešit tuto situaci závislosti. Myslím si, že toto nemůže proběhnout ale v době několika měsíců. To připouštím. Děkuji za zelené. Bude hovořit paní Sargentini dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Otázka zní, jak mm, vybudovat stát, mm, který ztroskotal. Stát je, mm, Haiti je stát, který selhal. Teď se hovoří o znovu vybudování tohoto státu, když vlastně předtím neexistovala žádná demokracie. A to je teď úkol, který stojí před námi. Evropská komise vyvinula velké úsilí, ale ještě jsme pořád nedostali správnou odpověď. Vypukla cholera, došlo k podvodům eh, při volbách, které se konaly eh, v listopadu, lidé byli zastrašováni. To nám pochopitelně eh, nepomáhá při znovu budování tohoto státu. Postavení žen a dívek před zemětřesením bylo už dost strašné a to vede k tomu, že sexuální násilí vůči ženám a dívkám v záchytných táborech je ještě neuvěřitelnější. A k tomu přistupuje ještě jedna skutečnost. Mys, teď si myslí, že ty, ty jsi dostal baby dog a myslí si, že z toho může ještě dostat peníze. To ovšem hajťané nepotřebují. A jaká je odpověď naše na toto? Stát selhal, už um, po dobu jedno roku se tady pokousí, pokoušíme něco vybudovat, ale eh, nejsou tady žádné kapacity, eh, proto to stále je zapotřebí pomoci a tady musíme nabídnout spolupráci, ale něco tady nefunguje. Nemyslím si, že je jednoduché toto upravit, ale musíme se o toto zasadit. Nelze budovat eh, něco, když neexistuje eh, demokracie nebo alespoň žádné dobré řízení ze strany vlády. Eh, pane komisaři, rád bych vám popřála, bych vám popřála hodně úspěchu při dalších úkolech. Děkuji. Za frakci ECR teď má slovo pan Deva. Minutu a půl. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Je dobré vést opět tuto diskuzi, jako jsme nevedli nedávno, protože to ukazuje eh, to, že nám lidé na Haiti eh, leží na srdci. Eh, možná více lidé na Haiti, než se vláda na Haitská zajímá o své obyvatele. Mluvíme tady o zodpovědnosti, o ochraně, mluvíme o nezbytnosti tady odsoudit vrahy, ale co se udělá se zodpovědností ochrany, ochrany nevinných, kteří Eh, vlády, které se nestarají o své vlastní lidi. Je tam miliony lidí bezdomovců na Haiti, tři tisíce z nich zemřeli, 300 tisíc bylo zraněno, ale jenom 5% trosek bylo zatím eh, odklizeno, 15% domácností bylo nějakým způsobem znovu eh, zrekonstruováno. Jestliže vláda na Haiti se nebude starat o své vlastní obyvatele, tak budeme muset, muset použít koncepci zodpovědnosti, musíme, musíme je ochránit. A pokud toto neučiníme, tak eh, je eh, zcela absurdní, abychom eh, tady, že tady máme skvělé komisaře, že budeme poskat toho parlamentu a budeme si poslouchat, co mohou a nemohou udělat, když místní schopnosti něco udělat jsou tak křehké a omezené. Jestliže dojde k zemětřesení, tak nejprve první věc, kterou musíte udělat, je odklidit eh, sutiny. A abyste mohli odklidit sutiny, tak potřebujete správné zdrojní zařízení, jeřáby, helikoptéry, buldozery a vůbec eh, možnost s nimi jezdit pokud tady není někdo, kdo by byl schopen řídit eh, tato strojní zařízení, tak se musí dovést od někud jinudy, jinudy. Ale jsou tady lidé, kteří pak nejsou schopni s nimi jezdit, ale levice by tady byla proti tomu. Eh, aby armáda, armáda nebyla schopna eh, toto mm, udělat. A nemůžete očekávat, že Oxfam tady nebo nějaký fond mm, zasáhne a že budou třeba schopni jezdit mm, eh, těmito zařízeními nebo řídit helikoptéry nebo odklízet trosky. To znamená, musíme depolitizovat naše argumenty, musíme přistupovat prakticky k tomuto, této pomoci těmto lidem. Děkuji. A za GUE má teď slovo um, i na tři minuty. Paní předsedkyně, před rokem Haiti a její národ byl obětí úděsné katastrofy všude, vládne jenom smrt. My bychom chtěli vypíchnout odvahu haitského národa a také chceme povzbudit mezinárodní solidaritu. Je to lidová solidarita, protože v Evropě velice často přispívají ti, kteří toho nemají moc. Chtěl bych také poděkovat slavnostně kubánskému lidu a kubánskému státu za bezprostřední eh, pomoc lékaři z Kuby ošetřili více než 50 tisíc nemocných pomohly při výstavbě nemocnic. Kuba, která poskytla velkou pomoc, která je vnímána experty jako efektivní pomoc. Evropská unie a USA by udělali dobře, kdyby se inspirovali kubánským příkladem, než aby se skrývali za mediálními prohlášeními, která slouží pouze ekonomickým a politickým zájmům v neprospěch obnovy Haiti a haitské ekonomiky. Z hlediska odpovědnosti za tuto tragédii je nutné, aby jsme zabránili tomu, že Francie bude dávat lekce nebo USA. Musíme zamezit tomu, aby Světová banka dále vybírala dluh. Je nutné, aby Světová banka a Mezinárodní měnový fond zrušili dluh eh, Haiti. Jsme také svědky toho, že zde není zatím možné přijmout trvale udržitelná opatření. Jsou zde překážky pro budování demokracie a pro rozvinutí ekonomiky, která by konečně zareagovala na potřeby obyvatelstva. 11,5 milionů dolarů bylo přislíbeno na obnovu země. Musíme si ovšem říci, o jakou obnovu se bude jednat a jaký díl této pomoci skutečně dorazí do této země. Vidíme, že je zde příklad Kosova, kde je snaha eh, vybudovat no, nové podniky na základě multinacionál. Musíme zabránit paternalistickému a neokolonialistickému přístupu. Naopak je nutné povzbudit skutečnou obrodu haitského národa. Haitský lid byl prvním lidem, který se osvobodil od francouzské kolonizace. Stálo to více než 20 milionů euro. Bylo nutné se postavit proti těmto kolonům, ale v současnosti Evropská unie a zvláště Francie zde mají morální, politický a ekonomický dluh vůči Haiti. Je nutné zaplatit tento dluh vůči Haiti. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Belder. Děkuji. Eh, rok po strašném zemětřesení probíhá eh, z rekonstrukce této země, ale velmi zlohovým způsobem. Jenom velice málo se zaznamenává pokrok. Obyvatelstvo na Haiti potřebuje naši pomoc. A určitě také na základě toho, že vypukla eh, epidemie cholery. Eh, jde tady o bezpečnost potravin. Celý zemědělský sektor má velké potíže tady je zapotřebí spousty energie a peněz pro to, aby se znovu mohlo začít budovat zemědělský sektor a aby vznikla místní eh, infrastruktura. Mikroúvěry jsou důležité, ekonomický eh, rozvoj Politická situace eh, je situace, která nám dělá velké starosti, zvláště po prezidentských volbách. Mm, mm, se, mm, jsem připojila eh, také organizace amerických států, hovořilo se o tom, jak se posuzuje tato situace na Haiti a jaký vliv by toto mohlo být na eh, znovu vybudování této země. A minulý týden vyšla zajímavá kniha jednoho známého novináře, a tato kniha v této knize jde o um, odklízení trosek, tedy musíme se postarat o to, aby lidé mohli i dále tady žít a aby měli nějakou perspektivu do budoucna. A to vše musí být podpořeno z naší strany. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní má, mají slovo další přihlášení řečníci. Začnu panem poslancem Kačmarkem na dvě minuty. paní předsedající, dámy a pánové. Evropská unie nezapomněla na Haiti, že jsme stále největším zdrojem humanitární pomoci. Ale je smutné, že země je stále v velmi špatné ekonomické situaci a aktivity směrem na Haiti probíhají ve dvou fázích. Za prvé pomoci lidem, v té oblasti nejnaléhavější pomoci. A v druhé fázi se soustředujeme na obnovu, jak ekonomickou, tak politickou. Ale vzhledem k epidemii cholery, k uragánu a politické nestabilitě, včetně náboženských nepokojů, obnova a humanitární pomoc trvají déle, než jsme předpokládali a proto jsme nebyli schopni zahájit druhou fázi takovým tempem, které jsme si přáli. Krize na Haiti pokračuje a naše nasazení je potřebné. Pan komisař Peebalgs řekl, že Evropská unie již čerpala polovinu těch zdrojů, které jsme přislíbili. Musíme mobilizovat členské státy a komise, aby pokračovala ve své snaze naplnit naše závazky. Stovky tisíc lidí jsou stále v táborech, stovky zemřely na choleru. A od počátku jsme byli přesvědčeni, že hajťané mají řídit obnovu musí se opírat o decentralizaci a chceme zdůraznit eh, místní zdroje a místní výrobu potravin. Tyto priority stále podporujeme. A také musíme posílit humanitární pomoc, což jsem přesvědčen, že se tím budeme zabývat s pomocí pana komisaře. Grazie, la parola all'onorevole Arsenis per un minuto. E- Děkuji, slovo má pan Arsenis na minutu a půl. Paní předsedkyně, paní komisařko, pane komisaři, Haiti představuje jedinečný případ. Musíme to všichni pochopit. Nejde o případ humanitární krize, kde bychom se mohli spokojit eh, s investicemi, s poskytnutím nezbytných prostředků a vláda provede příslušné práce. Je to země, která se rozpadá. Nic tam nefunguje, nic nedrží pohromadě. A tato země stále obtížněji čelí krizi. Je to země, kde náš zásah by měl být eh, dynamičtější, silnější, stabilnější. Měli bychom sehrávat eh, aktivnější úlohu než eh, v jiných podobných případech. Pan Deva hovořil o sutinách, které zatím nikdo neodklidil. To by měla být naše první priorita, ale dnešním tempem to bude trvat pět let, přitom by se to mělo stát hned. Tam je tolik práce, že bychom vlastně vyřešili otázku nezaměstnanosti na, v této zemi. Měli bychom být mnohem dynamičtější, pokud je o ruiny a sutiny, pokud je o zásobování vodou a potravinami, aby tato země skutečně mohla začít zase fungovat, aby občané mohli pomýšlet na budoucnost a ne na bezprostřední přežití. Děkuji. Slovo má pan Rinaldi na jednu minuty. Děkuji. Milí kolegové, Haiti je zvláštní případ. Když eh, vzpomínáme výročí katastrofy, tak vždy vzpomínáme na oběti a čerpáme ponaučení, ale na Haiti je to odlišné. Vlastně na Haiti si nic nepřipomínáme, protože se vlastně nic neodehrálo katastrofa nastala před jedním rokem a ta katastrofa pokračuje na úrovni cholery v oblasti politické, velmi málo transparentní volby v nevhodnou dobu a také některé historické aspekty. Dnes jsme svědky eh, návratu zvláštního turisty, miliardáře, který se vrátil na Haiti a já jsem byl svědkem skvělé práce, která je komisí odváděna na Haiti. Je potřeba větší politické kontroly, větší odpovědnosti mezinárodního společenství, je třeba konkrétních termínů, abychom řídili obnovu. To vše musí být také navázáno na větší účast místních nevládních organizací a místní populace. A jsme svědky toho, že vlastně se děje pravý opak. Ty místní lidé jsou od této práce odháněni. Je třeba, aby toto partnerství bylo mnohem silnější. Děkuji a nyní bude hovořit pan, paní Rivazi. Děkuji, paní předsedkyně. Po pozorovatelské misi, kterou jsem realizovala v září minulý rok na Haiti, jsem si uvědomila, jaké naléhavé úkoly se musí řešit v současnosti. Se musíme snažit dostat se do stádia rozvoje musíme obnovit zemi a vlastně vybudovat nově tuto zemi, protože základy nikdy nebyly pevné. Moji kolegové řekli, že je tady 20 milionů kubíků sutiny a jenom 5% této sutiny bylo odstraněno. V podstatě bychom potřebovali 6 let na to, abychom odstratili tyto sutiny v Port-au-Prince. Je to politický úkol a komise se tím musí zabývat. Pak je tady další priorita. Zpráva. Jsem ráda, že EU e, velkou část pomoci poskytla právě na obnovu zprávy, protože to je jediný prostředek, jak bychom poskytli hajskému lidu e, příslušné orgány. Co se týče nevládních organizací, to je také velice signifikantní záležitost. Je nutné, aby fungovaly v oblasti zdraví. Ale nebylo by dobré subdodavatelsky řešit všechny tyto veřejné služby z hlediska nevládních organizací. Musíme také podpořit rychlé uspořádání voleb. Musíme skoncovat s volbami, které právě ještě neskončily. A tak, abychom nahradili skorumpovanou elitu. Hovoříme o oligarchii. Je to vlastně 20 rodin, které brání jakémukoliv ekonomickému rozvoji. Mají pod kontrolou veškerý obchod a nepodporují ekonomické schopnosti. Také musíme Haiti dát možnosti, aby se zbavila závislosti, která tady existovala ještě před zemětřesením. Vyzývám evropské instituce, aby si stanovily priority, aby podporovali veřejnou službu, aby podpořili budoucí závazky budoucí haitské vlády. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Nicholson minutu. Děkuji, paní, předsedající. Děkuji, paní předsedající. Předpokládám, že ne Víte, že v září eh, jsme vedli delegaci eh, ACP na Haiti a tenkrát jsem už eh, řekl, že nikdo mě, nic mě nepřipravil na to, co jsem tam pak zažil. Chtěl bych říct celou řadu věcí dnes večer. Jedna z nich je tato. Musíme se okamžitě pohnout od humanitární pomoci k fázi rekonstrukce. A tady mm, se právě tyto problémy neposouvají. Já jsem tady slyšel řadu dobrých věcí dnes večer, ale nebude to možné udělat, pokud se nedostane více pomoci. Musíme věnovat vynaložit více tlaku na ty, kteří eh, přislíbili svou pomoc, kteří slíbili, že ji dodají a musíme vynaložit více tlaku eh, na Um, obnovu um, ze strany um, OSN tak, aby se to pohlo ku předu rychleji. A já si myslím, že toto musí, tento signál musí být jasně, jasně. Poslouchal jsem pana komisaře a řekl něco, co je pravdivé. Potřebujeme politickou stabilitu. Doufám a modlím se v to, abychom docílili této politické stability, ale nejsem si úplně jist. Chtěl bych říct celou řadu věcí, ale chceme poskytnout pomoc haitskému obyvatelstvu. Jsou to hrdí lidé, jsou to, je to skvělý národ. Sledovali jsme je brzy ráno misionáře, kteří vycházeli ze svých eh, stanů se svými dětmi. Eh, Byl to nádherný lidé, kteří se usmívali a my jsme si říkali, jak se tak mohou usmívat. A také bych chtěl jim zdát hold, protože je tam řada lidí, kteří riskují své životy. Eh, jsou to nevládní organizace. Ehm, naši pracovníci, kterým také bych chtěl zdát hold, tam zpracovali. A neměli bychom zapomínat na to, že tito lidé riskují život každý den, aby napomohli hajťanům. Nesmíme zapomínout, zapomenout na obyvatele Haiti. Musíme pro ně pracovat a musíme jim eh, být nápomocní. Můžeme se pokusit desetkrát tady toto udělat a pokud to budeme moci udělat, tak bychom v tom měli pokračovat. Děkuji. Vážení kolegové, chápu samozřejmě, že eh, toto je velmi vášnivé téma, ale minuta neznamená dvě minuty. A proto bych vás chtěla požádat, eh, abyste se drželi řečnického času. A teď má slovo pan Preda. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. 12. ledna 2010 haitský stát se vlastně rozpadl na kousky. A nyní po tomto úděsném zemětřesení se musí zajistit obnova této země. Je zde epidemie cholery, dále volby. To vše zkomplikovalo situaci. V Porto Pnás máme obrovský tábor a haťané se usmívají pouze díky úsilí nevládních organizací a my musíme být vděční těmto organizacím. Jak řekl zvláštní zástupce OSN na Haiti, tato země se stala republikou nevládních organizací. Ale jak dlouho může tato situace trvat? Vidíme, že zdravotní situace je katastrofální. Reorganizace školního vzdělávacího systému musí proběhnout a musí dojít k odklizení e, sutin. To vše ukazuje, že je nutné obnovit celý haitský stát. Je zde absence institucí, neexistuje zde správná, správné řízení tohoto státu. To jsou současné problémy. Je nutné se soustředit na obnovu státních institucí a na obnovu demokracie. Důvěryhodný transparentní volební proces je nezbytný pro druhé kolo voleb v únoru. A to musíme výrazně zdůraznit. A nakonec bych chtěl říci, že obnova Haiti musí proběhnout jiným způsobem. Jiným způsobem to znamená, že obnova musí probíhat lépe než v minulosti, tak, aby byla možná určitá prevence podobných katastrof. Toto úsilí obnovy musí zapojovat místní obyvatelstvo. Hajťané v první řadě by měli se účastnit této obnovy. Děkuji a nyní bude hovořit pan Cortés na minutu 30. Má slovo. Paní předsedkyně, pane a paní komisařko, drazí kolegové. Nechtěl bych započít svoje vystoupení bez toho, aniž bych vstal hold nevládním organizacím. Udělali vynikající práci a nejlépe stělesňují naše nejlepší hodnoty. Rok uplynul od zemětřesení na Haiti a nastal bez pochyby okamžik, aby se zvýšila efektivita pomoci. Je zde mnoho, mnoho problémů, které se musí naléhavě řešit. Prvním takovým problémem je nutnost vybudovat kanalizace. To je prvořadá priorita, protože to ohrožuje životy hajťanů. Jakmile se vyřeší tento problém, musí se řešit otázka bydlení a také vlastnické vztahy se musí ošetřit naléhavým způsobem. Potřebujeme legitimní vládu, která by byla zvolena demokraticky. Není to jednoduchá záležitost, ale potřebujeme legitimního partnera na to, abychom mohli urychlit eh, tento proces obnovy na Haiti. Pak je tady další problém. Problém odklízení sutin. To je velký politický problém a musíme také mít na mysli budoucí vývoj, musíme se zabývat dlouhodobou strategií. To, co se odehrálo v Haiti, by možná neproběhlo takovýmto způsobem, kdyby tady byl dostatečný mm, systém vzdělávání školství pro mladé lidi. A na závěr chci říci, že musíme skoncovat nejenom s chudobou, ale také se závislostí. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Jobro jednu minutu. Děkuji. Před rokem na Haiti došlo k strašlivé katastrofě, k změtřesení. 200 tisíc lidí zahynulo, tisíce přišly o obydlí. A obnova je obrovským humanitárním úkolem. Haiti nepotřebuje jenom humanitární a finanční pomoc, ale také obnovu státní zprávy, politickou stabilitu. Bez politické stability se nemůže Haiti rozvíjet. Cholera, tato epidemie stále ohrožuje tisíce lidí. A zkušenost Haiti ukazuje, že i zásadní financování není k užitku, pokud ty prostředky nejsou eh, řádně využity. Vidíme, že třeba efektivního systému mezinárodní pomoci v případě takovýchto velkých přírodních katastrof, které mohou nastat i jinde. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Omen Rojte na minutu a půl. Yeah, now it's okay. Mevrouw de voorzitter, mevrouw en de commissaris, geachte collega's. pane komisaři, paní komisařko, vážení kolegové, když tak pomyslím na Haiti, tak eh, myslím na občany Haiti, ale také eh, na Evropany, kteří eh, poskytli velkou podporu lidem na Haiti. Myslím také na všechny ty, kteří eh, tam pomáhají a poskytují podporu, ale to je pozitivní věc na celé věci. Z toho eh, se musíme taky poučit. A myslím si, že tady máme tři lekce, které z toho můžeme vyvodit. Za prvé je to eh, koordinace. Koordinace tady nevyšla úplně nejlépe. Dnes jsme o tom slyšeli zprávu. Toto celé nefungovalo úplně nejlépe, co se týče humanitární pomoci. Tady víme, že to musí fungovat také lépe. A pak další věc, tam má také co dělat s koordinací pomocí, eh, to je účinnost pomoci, kterou poskytujeme. Jak je možné tady dosáhnout lépe našich cílů? Paní eh, předsedající, další věc je korupce. Jestliže budeme skutečně chtít, aby eh, pomohli evropští občané, pak není možné, aby tato pomoc byla odváděna někam pryč. To nechceme ani jako státy, ani jako občané. Co můžeme udělat pro to, abychom pak mohli říct, že existuje lepší koordinace a že tím mm, nebude tak silná korupce. A za třetí, eh, politická stránka věci, paní předsedající. Bez politické stability a bez dobré vlády není možná udržitelná eh, obnova. Vím, že, víme, že existovaly sfalšované volby v prvním kole. Jak to má teď eh, pokračovat, eh, jak to má vypadat s druhým volebním kolem. Jak můžeme zaručit to, aby druhé volební kolo fungovalo dobře? My jako Evropané ehm, jsme se zasadili z krátkodobého hlediska eh, za obyvatele Haiti, ale myslím si, že musíme naši solidaritu projevovat i nadále. Děkuji. Děkuji. A teď paní Estrela, minutu a půl. Komisáři, kolegas, o sismo mergulhou o Haiti. Děkuji paní předsedající, vážení pane komisaři, vážená paní komisařko. Na Haiti zažíváme jednu z největších humanitárních krizí. Sta tisíce mrtvých, zraněných, obrovské škody a mezinárodní společenství toho hodně slíbilo, ale ještě se toho tolik mm, nedodrželo. A je ohromující, mm, jak pomalu mm, postupuje obnova přes dobrou vůli Evropské unie, přes práci nevládních organizací. Situace se ještě více přiostřila protože teď vypukla cholera a protože politická situace je tak nestabilní po volbách, eh, které eh, vyvolaly obrovské eh, násilí. Slyšíme o ženách a dětech. To jsou mm, ty skupiny obyvatel, které tímto trpí nejvíce. Evropská unie musí i nadále spolupůsobit na rekonstrukci země. Humanitární situace musí být vylepšena ehm, a to má být nasměrováno právě na nejslabší skupiny obyvatel. Ale musíme přispět taky k tomu, aby se eh, veškeré kapacity země pomalu budovaly dál, tak aby bylo možné se příště i vyhnout katastrofám. Chtěla bych eh, přivítat to, že komise předložila v tomto směru návrhy, protože evropská eh, reakce má působit na to, aby se obnova konala rychleji. Členské státy už eh, dodali materiály a eh, eh, lidské, lidské zdroje, toto má být rychle zmobilizováno, ale mělo by se zřídit takové Evropské centrum reakce, aby takováto pomoc přes ono krizové centrum mohla přijít na místo rychleji, protože ochrana před katastrofami mm, je něco, co můžeme poskytnout těmto zemím a tak může být tato reakce skoordinována mnohem rychleji. Děkuji, slovo má pan Poslanec Valenca na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Brzy nastane první výročí naší první rozpravy o koordinaci humanitární pomoci a obnovy na Haiti. Takže dnes můžeme dospět k závěru, že oběti stále narůstají je důležité to zaznamenat. To může být významný závěr, že zaprvé musíme zastavit epidemii sexuálního násilí. Již několik dní po zemětřesení 250 případů znásilnění bylo zaznamenáno a násilí stále narůstá. Musíme se soustředit na tento nelidský jev a musíme zabránit sexuálnímu násilí na Haiti. Druhá věc je epidemie cholery. Počet případů klesá, ale to souvisí také s příslušným ročním obdobím. Nastává jev, kdy pacienti simulují příznaky cholery. To je těžko uvěřitelné. Pro tyto lidi je noc v nemocnici lepší, než strávit noc ve stanu, kde dnes žijí. Epidemie cholery také bude narůstat, jak se změní roční období. A to bychom měli vědět a musíme přijmout příslušné kroky. Děkuji. Děkuji. Pan Kelly má slovo v rámci Catch the Eye. Říká se, že pán Bůh pomůže těm, kteří jsou schopni si pomoci sami. Evropská unie pomáhá těm, kteří se nemohou pomoci, zejména Haitianům, kde vláda, jak řekl pan Diva a další, kde vláda je skorumpovaná a kde se nezajímá o osud vlastních lidí. Je třeba, abychom pokračovali v dobré práci, ve spolupráci s OSN, s nevládními organizacemi. A jeden z nejúspěšnějších irských biznismenů sehrává v tomto směru vedoucí roli. Tedy jak bychom mohli dosáhnout úspěchu? Je třeba, aby sdělit jasně aby haitská vláda byla nahrazena kompetentnější vládou a uvidíme skutečný pokrok. Děkuji. Slovom, slovo má paní Flašíková Beňová. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající, paní komisařko, paní komisaře. Přestože následky zemětřesení se dají zmírňovat a je Mm, obyvatelé stále trpí závažnými problémy, ať už je to nedostatek pitné vody, potravin a jiných základních materiálů. Jsou to každodenné problémy a trápení a k tomu se ještě přidává situace s nestabilní vládou, s absencí demokratických hodnot a také epidemie cholery, rozšířená kriminalita, rabování, znásilňování žen a dětí. Je proto nutné podniknout kroky, které by umožnily zamezit takovéto činy. Evropské instituce musí dále pokračovat ve snaze zmírnit následky katastrofy. Pomoc v roce 2011 se musí soustředit na komplexní výzvy na obnovu bydlení a pokrytí základních potřeb a stabilizaci situace v dočasných táborech. Zároveň je nutné snažit se o naplňování dlouhodobějších cílů, jako je budování veřejných institucí, místních samozpráv, škol, nemocnic a podobně. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie. La parola all'onorevole Děkuji. A nyní paní Figaren. Paní předsedající, Opakujeme naši solidaritu s obyvateli Haiti, kteří se před rokem stali obětí zemětřesení a teď cholery. Musíme i nadále podporovat národ Haiti, ale Nelze akceptovat ehm, to, že ehm, se slíbila pomoc, která nedorazila na místo. I pomoc ehm, z Evropské unie byla přislíbena, ale ještě nebyla poskytnuta. Abychom mohli manifestovat eh, solidaritu, musíme jednat eh, a mm, některé eh, země toho, tohoto regionu, které ani nemají tolik peněz, jednali exemplárně. Například Kuba, více jak 15 tisíc lidí už bylo očko, naočkováno kubánskými lékaři a, nebo jiná opatření v oblasti energie nebo zemědělství a také ekonomiky. Tady už pomoc byla poskytnuta. To je velice aktivní pomoc, kterou bychom také měli poskytnout. Je to nezbytné proto, aby rekonstrukce na Haiti mohla postupovat rychleji předu. Princip suverenity a teritoriální soudržnosti musí přitom zůstat zachován. Grazie, la parola all'onorevole Basescu. A teď kolega Basescu, kolegyně Basescu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rok po zemětřesení, které postihlo Haiti, nevidíme konkrétní výsledky v terénu eh, v souvislosti s obnovou této země. A toto je způsobováno zvláště nedostatkem státních kapacit, které by zajišťovaly základní veřejnou službu. Schází také politická vůle. A haitské orgány nedokázali realizovat veškerá rozhodnutí ohledně obnovy. Fungování dočasné komise pro obnovu je životně důležité proto, aby bylo možné spravovat a uplatňovat všechny zdroje, které byly poskytnuty mezinárodním společenstvím. Je nezbytné obnovit haitský stát, jinak toto nemůže fungovat. Proto se domnívám, že Evropská unie by měla vyvíjet veškeré nezbytné úsilí pro to, aby vznikla legitimní, transparentní vláda na Haiti a aby proběhlo druhé kolo voleb v únoru. A to za nejlepších možných podmínek. Děkuji. A nyní bude hovořit Svicenke. Chci poděkovat, paní předsedkyně. A chci, aby mě bylo dobře, aby byl dobře pochopen. Já nemám výhrady vůči současné pomoci EU Haiti. Unie poskytuje zásadní materiální pomoc Haiti. A klademe si otázku, proč eh, další země tak nečiní v tomto rozsahu. Ale naše výhrady jsou vyvolávány způsobem, jak Evropská unie reagovala bezprostředně po zemětřesení. Byli jsme příliš pomalí a málo nedostatečně koordinovaní. Tedy jaké jsou konkrétní závěry Evropské komise na základě této příliš pomalé pomoci bezprostředně po katastrofě? Tyto závěry jsou velmi důležité, protože Bezprostřední pomoc po katastrofě je rozhodující pro přežití osob. Děkuji. Posledním řečníkem je pan poslanec Jar. Äh, Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Myslím si, že Haiti jasně ukazuje, že e, vlastní katastrofy jsou zapříčiněny lidmi. Pomoc e, státu a společenství a především Evropské unie je obrovská, ale nemyslím si, že problémem jsou peníze, jsou to nestabilní politické poměry. V současné době se žádný národ vlastně neodvažuje e, investovat peníze do skorumpovaného politického systému. A proto má prozba na komisi za prvé, eh, musíme samozřejmě pomáhat i nadále Haiti, ale především musíme investovat do politické infrastruktury. A pokud tady nebude existovat eh, fungující vládní systém a správní aparát, tak eh, musíme využít daných pomoc organizací už jenom proto, že k tomu neexistuje žádná jiná alternativa. Děkuji.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 Paní, vážená paní předsedající, eh, chtěla bych eh, srdečně poděkovat kolegům eh, za všechny poznámky, které dnes učinili. Děkuji poslancům parlamentu. Na závěr bych ráda přednesla pět bodů. Za prvé, velice souhlasím se všemi řečníky, kteří zdůraznili mm, selhání mm, vlády. To je vlastně takový nejvýznamnější faktor, mm, který provází problémy na Haiti. To byl můj první dojem po zemětřesení a stále to ještě, stále ještě trvá, protože zemětřesení sice bylo hrozné, ale nebyl to největší problém na Haiti. Největší problém je, mm, je špatná vláda, která tady existovala po celá desetiletí, a která vlastně nenechala tady žádné sociální struktury, vládní struktury, které by napomohly Haitianům. Velice živě si ještě pamatuji a toto vlastně vytváří velké, velký nedostatek, velkou nedůvěru eh, haitského obyvatel v, oby, v vládu. Když velice dobře si pamatuji, že všichni haitiané s kterými jsem mluvila, vlastně měli jedno takové poselství. Mluvili, eh, říkali neustále o tom, že se nemají dávat peníze vládě. A to se týče humanitární pomoci, tady neposkytujeme tolik mm, peníze, jsou, je to jiný druh pomoci, ale mm, otázka zní, jak dlouho to bude trvat, než se zrekonstruuje Haiti. Bude to trvat velmi dlouho protože to nenastane bez eh, této in, in, infrastruktury in, institucionální. Druhá věc. Vlastně už tady existuje pozitivní stránka v haitské společnosti, která pomohla lidem přežít a sice jejich vlastní eh, rezistentnost a také rezistence jejich vlastních eh, společenství. Eh, setkala jsem se s lidmi, kteří spolu žili, kteří přišli společně o své domy, museli se přestěhovat do táborů a v táborech organizovali podpůrný systém pro sebe vzájemně a někteří z nich převzali zodpovědnost, aby mohli dohlížet na děti a vlastně zimprovizovali třeba školy pro tyto děti, jiní zase na sebe vzali jinou zodpovědnost a našli práci, Ehm, ženy, vařily pro ostatní. A e, tato vytrvalost, odolnost, kterou vykazují, to je pro nás určitou naději do budoucna a také naději pro Haiti. E, a to mě vede k třetímu e, bodu. Naše podpůrné programy pro Haiti eh, musí brát v úvahu eh, to, co země má a co země nemá k dispozici. A eh, co se týče humanitární pomoci, tady jsme zdůrazňovali cash for work, pak pro takové kupony a také inovace a mít ty správné nástroje na úrovni společenství, tak aby lidé mohli se více spolehat sami na sebe. Za čtvrté, jsem vděčná za poznámky, které jste udělali k tomu, jakou, jaké lekce jsme mohli vyvodit na Haiti. Nesouhlasila bych s tím, že jsme byli pomalí v naší reakci. V podstatě během 24 hodin byla poskytnuta pomoc e, z Evropské unie. Ale souhlasila bych s tím, že koordinace e, tady nebyla úplně nejlepší a ještě by se mohla zlepšit. Naše schopnost se zorganizovat před tím, než eh, udeří katastrofa, to je něco zásadního a v tomto smyslu jsem vděčná za eh, to, co jste řekli, protože na základě toho, eh, čemu jsme se přiučili v Haiti, jsme, chceme vytvořit takovou, takovou centrum schopnosti reagovat, takové centrum pro reakci na katastrofy. Pak bych chtěla říct um, něco následujícím. Podíváme-li se na humanitární stránku věci. Něco, co nám leží na srdci, je otázka ochrany. Zvláště ochrany žen. A tady bychom měli zvýšit podporu, protože jsou to vlastně, zvláště e, ženy, které jsou v táborech a které tímto e, toto tragédii trpí a mohu vás ujistit, že tento rok, stejně tak jako příští rok, budeme klást důraz na to, abychom e, se věnovali otázce ochrany a Evropská unie tady pro tyto lidi je. Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala za eh, vaše poznámky a děkuji zvláště těm, kteří eh, um, uznali oběť humanitárních pracovníků ve prospěch obyvatelů na Haiti. Děkuji. Grazie. Ehm, ora la parola al commissario P. Děkuji. Nyní má slovo pan komisař Pibalk. Paní předsedkyně, chci nejdříve poděkovat eh, poslance Evropského parlamentu za solidaritu a pomoc a podporu. Já začnu politickým rozměrem. I když ta situace není jednoduchá na Haiti, náš vysoký zástupce ji sleduje a poskytuje veškerou diplomatickou podporu, abychom měli možnost zajistit, aby druhé kolo prezidentských voleb bylo důvěryhodné. Je třeba říci, že někdy diplomatická snaha má bezprostřední výsledky, někdy to trvá. A návštěva Baby Doka je možno říci, že kdokoliv může přijet, ale nebylo to nejlepší znamení o politickém procesu. A my bychom nemo, neměli být příliš ovlivněni touto situací. Existuje tu politické jádro na Haiti a my věříme, že lidé, kteří budou zvoleni do zákonodárného sboru a i prezident bude mít nezbytné schopnosti vést obnovu Haiti. Druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je rozvojová spolupráce se týká tvrdého rozhodování. Někdy, se, někdy volíme viditelné věci, ale ty neumožňují strukturální změny. Nebylo by problém vybudovat jménem Evropské unie nové univerzity, financovat lékaře z Evropské unie, ale financování bezpečnostní ulicí je velmi obtížné a to je, co děje cestou místní vlády. A tyto věci jsou částečně také financovány z EU. Není to přeč viditelné, protože to nenese označení Evropské unie, ale my skutečně se zasazujeme o stabilitu země. Další věc, kam investovat? Budování budov, to je nejviditelnější a nejjednodušší, ale vidíme, že pokud nebude existovat infrastruktura, která propojí celou zemi, a infrastruktura vyžaduje obrovské investice. Jeden, jeden metr silnice stojí milion amerických dolarů a na Haiti ještě více, protože musíme pomoci i těm obcím, kudy procházejí e, silnice. A na Haiti není dostatek prostředků na tuto obnovu. A my jsme vlastně jediní, kteří se podílejí na obnově infrastruktury na Haiti jsme jediní a my přicházíme z granty. Takže je to obtížné rozhodování. Ale jsem přesvědčen, že to umožní strukturální změny. A v poslední části, o tom jsme příliš dnes nehovořili, ale je to závazek a ten také by měl být poměrně neodkladný, aby tedy finanční prostředky nebyly zneužívány. A to také trvá. Rozpočtová podpora to není pouze převod eh, prostředků. My ověřujeme, kam jsou tyto prostředky vynakládány. A není to pouze tak, že bychom poslali 1,2 miliardy na určitý účet, ale my jsme odpovědní našim daňovým poplatníkům pokud je o budování silnic, infrastruktury, i to trvá určitou dobu a je třeba vypsat příslušné tendry a řešit tuto situaci. Ale není možné říci, že pokud došlo v jednom případě ke zneužití prostředků, že tyto, tyto případy mohou narušit důvěru evropských občanů v tento proces. A my musíme podnikat nezbytné kroky v tomto směru. Chci vám každopádně poděkovat za vaši podporu. Je to, byla to povzbudivá rozprava a věřím, že se budeme maximálně snažit eh, se zabývat otázkami, které zde dnes eh, zazněly. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Paní komisařko, pane komisaři, máme šest eh, návrhů usnesení. Rozpráva byla uzavřena a hlasování proběhne zítra ve 12.30 podle pořadu jednání. Nyní přecházíme k úst, otázkám k ústnímu zodpovězení. Nejdříve kritická situace v souvislosti s odpadem v kampánii. Nejdříve dáme slovo navrhovatelům usnesení. Eh,